A začneme vysvětlení hlasování. A máme tu vysvětlení týkající se závěrečného hlasování grafa Lansdorfa. Pan Hanan. Já vám velice děkuji. Podívejte se na Švýcarsko. Prosperující, úspěšná, mírumilovná země s vysokou mírou demokratické spokojenosti, vysokým životním, eh, životní úroveň a vstřícnými vztahy vůči přátelům v Evropské unii. Je to partner a přítel Evropské, přátelská země Evropské unie. A mm, i když má některé závazky, může si vytvářet své vlastní právo. To mi připadá jako dobrý model pro země, které jsou v této části světa, ale jsou mimo jurisdikce Evropské unie. Nic nám nebrání, abychom nespolupracovali jako svrchované státy. Samozřejmě, že Británie nebude kopírovat to, co dělá Švýcarsko. Třeba jakožto členové NATO se budeme daleko více podílet na obraně Evropy. Ale to, že budeme součástí vnitřního trhu, ale mimo politickou unii a budeme podporovat eh, naše přátelé a spojence, to je jistě užitečný model, který by se dal rozšířit nejenom na Británii, ale i na další státy Evropské unie. My vám děkujeme a nyní má slovo pan Sebastián. Gracias, señor presidente. He votado en contra de este nuevo acuerdo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem proti eh, myšlence uzavřít dohodou o hospodářském partnerství mezi EU a státy SADC. Eh, to bude mít negativní dopady na producenty citrucových plodů ve, Vali, ve Valencii eh, to, to období se stále rozšiřuje, kdy se k nám mohou dovážet citrusové plody ze státu SADC až do listopadu. A my sami produkujeme pomeranče. Je to tvrdá rána, která dopadne na naše eh, producenty. Trpí nekalou soutěží producentů v Maroku. Dochází k sociálnímu dumpingu, eh, nedochází k placení řádných a přiměřených cen. Bude to tedy další rána, která posílí jenom euroskepsy. Nevím, jak je to možné lidem vysvětlit. EU nepracuje ve prospěch evropských eh, producentů. Slovo má paní Aguilera Garcia. Děkuji, pane předsedo. Hlasoval jsem proti tomu proti této dohodě, proto eh, zahraniční eh, politika EU opět je v rozporu se společnou zemědělskou politikou. Eh, je v neprospěch producentů citrusových plodů. V Andaluzii, obdobně jako ve Valencii, je jejich produkce nesmírně důležitá a na to se přitom zapomnělo. Kromě toho je třeba odsoudit, že prodlužování šest lhůty šesti týdnů spadá do lhůty produkce ve Španělsku. Kromě toho eh, je tu snaha odstranit veškerá cla. To není možné. Nemůžeme dělat takovouto mezinárodní politiku. Tato dohoda sice obsahuje pozitivní aspekty, ale poškodí naše producenty, naši zemědělskou politiku, tedy bez eh, mé podpory. Děkuji. V uplynulých deseti letech zemi, eh, země AKT liberalizují 80 svého obchodu s Evropskou uní. Tato záležitost je umožněna partnerskou dohodou z roku 2012, ale tato dohoda není ještě kompletní a dokonalá. Mus, měla by být ambicioznější a měly by pokračovat vyjednávání eh, o zahrnutí i služeb, investic, duševního vlastnictví, eh, veřejných zakázek a udržitelného rozvoje. Je to ve prospěch těchto zemí AKT, eh, Afriky, Pacifiku, Karibiku, a mm, to zvláště dnes v době eh, migrační krize je důležité diverzifikace těchto zemí, aby se stabilizovala jejich situ, situace a eh, jak těchto regionů, tak i stabilita Evropy. Rodríguez. Eh, gracias. Obrigada, presidente. Paní senera Rodríguez. Paní Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala proti této dohodě, protože je to velká nevýhoda pro malé a střední podniky, jak v EU, tak i pro jižní země, i pro africké země. Jedná se o dohodu, která je proti lidem, je to dohoda pro západní podniky, pro velké korporace. To jsou korporace, které docelují z dovozu a zisky. Tady se dovážejí diamanty a ropa a vzácné kovy, například z Namíbie, z Angoly a z dalších zemí. Tady na to mají zájem stále jenom mezinárodní koncerny. V roce 2013 dovezla EU 31 miliard a vyvezla 13 miliard. A jedná se tedy o zisk pro velké podniky, které dostávají levné nerosty a mají velice nízké výrobní náklady. Paní Jofrida, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala proti této dohodě mezi EU EU a některými jeho africkými státy, protože to by byl opět postup proti evropskému zemědělství, především na jeho zemědělství, proti citrusovým plodům, pomerančům a tak dále. Z mého regionu pocházejí nejzdravější citrusové plody a já jsem proti, protože tímto způsobem musí čelit naši výrobci nekalé výrobě, protože pro nám přicházejí za dumpingové ceny e, velice levné výrobky. Nemůžeme obětovat zemědělskou politiku na oltář hospodářské a obchodní politiky. A nedělalo se také hodnocení dopadu, neznáme dopady na lokální trhy když toto nedělá komise, tak brzy naši zemědělci budou muset zaplatit cenu za tyto nesprávně stanovené dohody. Děkuji, paní, eh, před, pane předsedo, nyní paní Begin. My za pět hvězd jsme hlasovali proti této dohodě. To je dohoda, o které říká komise, že se pomůže Africe, ale je to obchodní dohoda. 86 6 afrického trhu se otevírá a to není dobré pro Afriku. Neoznamená, že nebude moci vybírat slave výši 3,5 miliard eh, eur. K nám také budou přicházet citrusové plody z Jižní Afriky v době naší sklizně. A toto také se nestalo eh, součástí této dohody. Toto dohoda může dále ničit podpořit místní trhy. Partneři musí pak velice rychle jednat a ratifikovat a parlament neměli čas přečíst si text, který podepisují. A jestliže nepodepíší, tak e, se na ně uvalí vysoká cla, tak jsme se chovali k Africe vždycky. Nyní přecházíme k návrhu usnesení ta, která se týká Polsko. A pan Hanan už tu není. A proto dostane slovo pan Jár. Děkuji, pane předsedo. Dnes dopoledne jsme velice hovořili o funkce schopnosti Evropské unie a já si myslím, že když budeme sledovat smysl eh, této dohody, eh, tak eh, se jeví funkce schopnost Evropské unie trochu lepší. Říkáme si vzájemně své názory a musí být přece možné vzájemně upozorňovat na chyby. Mezi přáteli je také důležité dbát na to, aby se dodržovaly smlouvy a trvat na tom. O no, nicméně požad to tež to, tímto usnesením. Může se to týkat jednoty, funkce schopnosti i schopnosti eh, Evropské unie, aby obsála v budoucnosti. Děkuji. Pan Džambasky. Za to, kolegy. Glasov protiv tazí rezoluce Děkuji, milí kolegové. Já jsem byl proti tomuto usnesení, protože eh, představuje vněšování se do vnitřních záležitostí suverénního státu, jako je Polsko znění tohoto usnesení je takové, že se snažíme říkat Polákům, jak mají vládnout ve svém státě. To je jeden z těch důvodů. V Evropě se šíří nálady a podezření eh, proti těm, kteří řídí Evropskou unii. Potřebujeme reformy a tyto reformy by měly podpořit suverenitu a vlastní zprávu a suverenitu. Měli bychom být svědky něčeho, o čemž se již diskutovalo na radě. Polsko je suverénním státem. Slovo má pan Korvin Mike. Ano, děkuji vám. Já jsem hledova, eh, já jsem hlasovala proti. Eh, já jsem proti současné eh, vládě, ale každý tlak, který přichází z vnější, vlastně posílí vlastní vládu a toto usnesení v podstatě pomůže straně PIS a ještě posílí jejich popularitu. Rád bych na něco upozornil. Když říkáme, že současná vláda je špatná, tak si musíme eh, představit, jaké byly eh, vlády předtím, když nyní lidé mají odvahu se vyslovit proti. Slovo má pan Jurek, prosím náš parlament se zabývá vývojem demokracie v Polsku, zkoumá, jak funguje demokracie v Polsku. Kontext této činnosti ale groteskní. Několik měsíců je eh, situace v Rakousku taková, že tam není možné zvolit prezidenta. Jsou tu pochybnosti o regulérnosti eh, proběhlé volby a Týká se to také menšin. Eh, ve Francii je největší strana eh, součástí parlamentu, ale nemá téměř žádnou většinu. A tady eh, předseda parlamentu omezuje rozpravu, protože britské síly mají tu podporu těch, kteří se tedy vměšovali do záležitosti. Není tedy zpráva pana Kastalda Pan Hanan tu není. A přejdeme eh, k tudíž paní Forenza. Máte slovo, paní Forenza. bohužel bez mikrofonu. I já bych chtěla říci, proč jsem se zdržela u této zprávy. To nesouvisí s tím, že bych si nevážila úsilí pana Kastalda, ale souvisí to s tím, že je třeba změnit to, co EU provádí vůči tuniskému lidu. My jsme vždy říkali, že chceme podporovat tuniské občany, ale jedná se především o volnou hospodářskou politiku, která pomáhá velkým korporacím a korporacím v Tunisku, ale ne malým zemědělcům a Jižní Evropě. A právě proto jsme byli také kritičtí vůči navýšení kvót u ropy. A já si myslím, že EU by také se měla snažit řešit dluhovou krizi v Tunisku. Uh, Děkuji. Pět Eh, let po arabském jaře se eh, přechod eh, Tuniska, k, k demokracii je příkladem pro další země. Je to více než milion lidí, kteří unikli násilí. A právě proto by byl zapotřebí Marshallův plán pro Tunisko, aby se konsolidovala demokracie v této zemi, protože jedině stabilní, konsolidovaná demokracie může zajistit zajistit eh, stabilitu nejenom v Tunisku samotném, ale i v celém regionu. Hovoří se tady také o eh, nezávislé instituci, která by dozírala nad veřejnými zakázkami. Pokud bude fungovat takový nástroj, tak by přinesl transparentnost, korektnost, účinnost a eh, tím pádem tato zpráva eh, je velice pozitivní. Na, také eh, navrhuje eh, v kontaktní bod mezi Tuniskem a Eurojustem. Teď jenom zbývá, abychom tyto body uplatnili v praxi. Pan Maulu. Pronto, grazie presidente. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že toto je velice důležité ustanovení. Jedná se o politickou dohodu, nejenom o hospodářskou dohodu. Jediná eh, demokratická země, muslimská země, která bojovala v rámci arabského jara. Takže tento tuniský model se dá aplikovat po celé Africe a my se musíme postarat o to, aby většina mladých Tunisanů měla budoucnost, aby nebyli radikalizováni a aby se stali obětmi terorismu, který se šíří po této zemi. Právě proto eh, musíme považovat Tunisko za našeho velkého partnera z důvodu demokratického vývoje díky italsko-tuniským vztahům, který by se mohly stát modelem pro EU, jsme mohli dobře spolupracovat s touto africkou zemí. A nyní pan Kučuk. Děkuji, pane předsedo, kolegové. Já jsem podpořil tuto zprávu, protože Tunisko není pouze zemí, kde začalo arabská jaro a je to však také jediná země, která je konsolidována. Správní stát a také tam existuje a existují tam také práva občanů. Existuje tam také dobře rozvinutá občanská společnost, ale před touto zemí jsou důležité výzvy, což je například nebezpečí terorismu a nestabilita území a také je ohrožen, na, ohrožen cestovní ruch a proto by měla EU pomoci Tunisku při ekonomickému a demokratickém rozvoji. A dále je také nutné, abychom spolupracovali v boji proti terorismu a to je výzva nejenom pro Tunisko, ale také pro EU. Potřebujeme společnou strategii pro deradikalizaci. Pan Pospíšil. Pan Pospíšil tu není? Tím pádem přejdeme ke zprávě Balas. Pan Hanantu opět není a proto dostane slovo paní Forenza. Eh, Děkuji. Ráda bych krátce vysvětlila, proč jsem hlasovala pro tuto zprávu. Tato zpráva představuje první krok když se snažíme něco udělat se sociálním dumpingem v Evropské unii. Já se domnívám, že se jedná teprve o první krok, že musíme učinit ještě spoustu věcí. Máme-li bojovat v EU proti sociálnímu dumpingu, protože sociální dumping je výsledkem neskrotné globalizace která umožnila volný pohyb kapitálu a to šlo ruku v ruce s radikální deregularizací kdy eh, došlo k podkopávání práv zaměstnanců. Domnívám se, že Musíme skoncovat s tímto sociálním dumpingem a s potíráním práv zaměstnanců. Důležitým předpokladem je, abychom stanovili standardy, normy pro zaměstnance v Evropě. To znamená, že musíme eh, zlepšit národní standardy a udělat mnohem více na evropské úrovni. Zítra o tom budeme hovořit. Děkuji. Mecho, děkuji. Zhoršení pracovních podmínek, sociálních práv v důsledku sociálního dumpingu, to je opravdu zásadní problém v Evropské unii. Je to eroze která pokračuje již několik desetiletí. To znamená, že e, zaměstnanci jsou stále chudší a Evropa má nástroje, jak bojovat proti této praxi, ale směrnice, která jsou e, přijímána, se neaplikují, jako například v dopravě nebo i směrnice o vysílání pracovníků. Chceme, aby platila stejná práva pro všechny pracující, nehledě na tom, kde působí. Musíme zavést oblast inspekce, sankce eh, i vůči odpovědným činitelům. Musíme bojovat proti eh, krycím firmám s poštovními schránkami. Musíme zajistit, aby se uplatňovaly zákony. K tomu však nedochází. Evropská eh, Unie nemá tak šanci se stát demokratickou unii. Paní Curtin Darling, Děkuji vám, pane předsedo. Mezery v evropské legislativě, oslabování kolektivních dohod, to všechno vedlo k vykořišťování zaměstnanců bezkrupulózními zaměstnavateli. E, a velmi často to pak e, vedlo k živení xenofobie e, a nenávisti k migrujícím pracovníkům. A e, mnoho mých e, voličů z mého okrsku cítí, že jejich životní standardy jsou ohroženy. Musíme ošetřit e, tyto mezery, a to zvláště pro vysílané pracovníky. Proto je tato zpráva tak důležitá, já jsem ji podpořila. Je na čase zajistit, aby byly rovné odměňování za rovnou práci, aby to platilo pro všechny zaměstnance v Evropě. Pokud se s tím nevypořádáme teď, Eh, mohlo by to mít katastrofální dlouhodobé dopady pro Evropskou unii. Dokonce si myslím, že by to eh, mohlo ohrozit i samotnou existenci této unie. Děkuji a slovo má pan Jurek. Já se omlouvám, pan Korvin Mike. <laughs> Głosowałem oczywiście przeciwko. Děkuji, já jsem samozřejmě hlasoval proti eh, tomuto usnesení, protože máme nový nástroj, protože vlastně ještě neexistuje neformální podoba dumpingu a e, tento nástroj omezuje vlastně svobodu práce a vlastně je to záležitost mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Paní Forenza dokonce řekla, nač musíme dbát na práva pracujících, ale mají také právo prodávat svou práci. A eh, paní Forenza tedy ví, co je pro ně lepší. Pan López říká, že je zapotřebí více kontrol, více inspekcí, což znamená méně práce. Je tu takový pokus. Dokonce za Stalina platila obdobná pravidla. Já jsem tedy hlasoval proti. Teď už opravdu, pan Jurek. Děkuji vám. Evropská unie pokud má být unii členských států, tak by mi neměla nic ničit, ale podporovat. Když chceme udělat něco proti sociálnímu dumpingu, tak to nebude nic jiného než zrušení konkurence mezi zeměmi. Země dlouho profitovaly eh, z dominant dřívější dominance, ale teď eh, eh, to už nebude možné. Nebude možné snižovat náklady práce. My eh, přebíráme určitou část, ale my jsme vstupovali a byli jsme přesvědčeni, že se staneme součástí společného trhu. Tady jde o skutečnou konkurenceschopnost a od toho bychom se také nechtěli odklonit. Paní Harkin, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem ráda podpořila tuto zprávu o sociálním dumpingu a dnes ještě jednou i eh, pan předseda komise, pan Juncker, hovořil eh, o stejných věcech. Já jsem ráda slyšela, že zopakoval, že musíme mít rovné odměňování za rovnou práci, za rovných podmínek. To je eh, naše hlavní zaměření. Já myslím, že je to opravdu stěžejní otázka. Také by bylo potěšení podpořit návrh zavedení národních minimálních mest v členských státech. Máme minimální mzdu v Irsku, u nás v Irsku a podporuje ten návrh, aby všechny členské státy v souladu se svými národními tradicemi a postupy e, rovněž zavedly minimální mzdy. E, je to v kompetenci členských států. Víme, že důstojné mzdy pomohou zajistit sociální soudržnost a sociální soudržnost je důležitý protilek proti sociálnímu dumpingu, protože ten může podkopávat Evropskou unii velmi negativním způsobem. Děkuji a tím pozastavíme naše zasedání až do 15 hodin. Děkuji.